Vážení kolegové, kolegyně, dneska dopravní situace nebyla úplně ideální, takže jsme eh, přece jenom chvíli počkali na kolegy, kteří ještě přicházeli později, ale teď už začneme. Hned přejdu do Němčiny. Vítám vás zde zpátky v novém roce. Přeji vám samozřejmě všechno nejlepší do roku 2020, hodně úspěchů a štěstí. Chci upozornit na pár věcí, tady přejdu eh, i do angličtiny. Chci být eh, taky vlastně jako ze slušnosti vůči kolegům z Velké Británie. Dnes je totiž pravděpodobně poslední schůze, na kterou ještě přišli kolegové z Velké Británie. Takže bych eh, všem ráda poděkovala za všechnu práci, kterou jste odvedli. Někteří, jako Julie Ward, byli členy výboru Kult už řadu let. Někteří z vás eh, přišli teprve na začátku tohoto legislativního období. Věřím, že ale pro všechny z vás je to zvláštní den, je to výjimečný den, kdy se uzavírá vaše legislativní aktivita v Evropském parlamentu. Já osobně jsem velmi smutná, že odcházíte a jsem velmi ráda, že jsme měli příležitost spolu v posledních měsících i letech pracovat. Vaše zapálení pro vzdělávání, pro kulturu i pro evropský projekt a samozřejmě i vaše práce nám bude chybět. A Jménem výboru Kult bych vám tedy ráda popřála všechno nejlepší do budoucna. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaši práci a doufám, že nalezneme příležitosti v budoucnu, ať už tedy to uspořádání vztahů mezi Evropskou unii a Velkou Británií bude jakékoliv, tak doufám, že se ještě znovu setkáme v nových rolích, v nových funkcích v budoucnosti. Takže mnohokrát děkuji za to, že jste s námi spolupracovali a Ráda bych řekla, zůstaňte, ale samozřejmě tohleto rozhodnutí padlo jinde. Takže ještě jednou vám děkuji tedy za to, že jste mezi námi byli a e, naschledanou. Pokud nemáte žádných námitek, můžeme také přijmout návrh pořadu jednání, tak jak jej máme navržen. Co nějaké námitky nejsou, eh, také máme eh, návrh zápisu ze zasedání ze 4. prosince. Máte jej k dispozici, máte k němu nějaké připomínky? Nikoli. Takže navrhuji, že jako obvykle eh, budeme tedy zápis považovat za schválený, pokud nebudou žádné námitky v průběhu této schůze. A teď se dostávám k tlumočení. Dnes máme tlumočení pro následující jazyky. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, maďarština, lotyština, polština, slovenština, slovinština, bulharština, rumunština a chorvačtina. Takže věřím, že tím pokrýváme jazyky všech členů, kteří jsou zde eh, přítomní a hlásí se někdo z vás. Takže Laurence, prosím. Děkuji. Já jsem ještě chtěla něco doplnit, pokud jde o tento úvod. Chtěla bych tady eh, představit paní Modiku Semedo za která eh, bude náhradnicí v rámci Kult a také bude plnou členkou výboru EMPL. Takže jsem ji tady jenom chtěla představit. Ja, vielen Dank. Děkuji. Srdečně vás vítám v našem výboru a těšíme se na dobrou spolupráci v následujících letech. Mnohokrát děkuji. Julie? Děkuji. Děkuji za vaše laskavá slova. nechci eh, asi úplně reagovat, protože pro mě je to velice emocionální ehm, chvíle. Přišla jsem zde, protože eh, je to pro mě důležité tady naposledy být. Ti kolegové, pro které to důležité není, asi nepřišli, ale já jsem tady a dnes je se mnou eh, mladý eh, kulturní eh, zástupce, který je velmi důležitý, dělá velmi důležitou práci Matthew Wild, který bude se mnou chodit po schůzích teď dva dny, aby se podíval, jak to tady funguje. Matthew, budoucnost patří tvojí generaci a on se zajímá o evropské záležitosti, o práci s mladými lidmi a Věřím, že i díky jeho zasazení eh, mladí lidé z Velké Británie do budoucna budou propojeni do nejrůznějších programů. On je eh, napojen v eh, Youth Leadership programu, což je v podstatě velmi důležitý program v kulturním sektoru pro mladé lidi ve Velké Británii. Děkuji mnohokrát, Judy. Také děkuji za to, že sebou přivádíte mladé lidi do našeho výboru. Já věřím, že to je velmi důležité i pro britské mladé lídry a lidi, aby zůstali v kontaktu s Evropskou unii, abychom tedy mohli eh, nějakým způsobem přemostit eh, tu propast, která vznikla díky Brexitu. Takže ještě jednou děkuji a teď se vrátím k webstreamingu. Upom- připomínám, že tohleto zasedání je tedy přenášeno na internetu. Závěry koordinátorů z 4. prosince 2019. Teď jsem se přeřekla, eh, vrátila jsem se do jiného roku, ale bylo to z roku 2019. Takže eh, tyto závěry byly rozeslány 6. prosince prostřednictvím e-mailu a eh, Předpokládáme, že tedy oficiálně budou přijaty, pokud do 9. prosince nebyly žádné námitky, což nebyly. Dostáváme se k bodu číslo 4 a tím vlastně se dostáváme k udělování k absolutoria. E, tady vlastně nás očekává e, hlasování. Takže tady máme udělení absolutora za rok 2018, souhrný rozpočet EU, Evropská komise a potom udělení e, absolutora za rok 2018, překladatelské středisko pro instituce Evropské unie. Máme samozřejmě taky pozměňovací návrhy, které předložili stínoví spravodajové, spravodajové. Takže o tomhle všem budeme hlasovat. Máte prosím všichni své hlasovací kartičky. Doufám, že to vše technicky bude fungovat a můžeme tedy přejít k hlasování. Začneme tedy s tím souhrným rozpočtem EU. Takže pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. čtyři. Byl, čtyřka byla stažena, takže pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. tři. Eh, omlouvá se paní předsedkyně šestka. Šest. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. sedm, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. devět, Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. deset, Stažen. jedenáct, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáct. Pro?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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 18, tam je s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní přecházíme k závěrečnému hlasování toto je jmenovitě, takže máte prosím kartičky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Takže s velkou většinou přijato. 24 pro, 3 proti, jeden se zdržel. Nyní přecházíme k tomu dalšímu absolutoriu. Tady jde o překladatelské středisko. Takže kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. pět pro, proti, zdrželi se, přijato. šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. sedm pro, proti, zdrželi se, Omlouvám se, říká paní předsedky, nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. I zde e, přecházíme k závěrečnému hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím? Končím hlasování. 27 pro, jeden se zdržel, nikdo nebyl proti, takže s velkou většinou jsme to schválili. Děkuji mnohokrát a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Přecházíme k bodu 7. Tady jde o projednání návrhu stanoviska o Evropském inovačním a technologickém institutu. Tady vlastně jde o e, přepracované znění podpory inovační kapacity Evropy. Spravodajkou e, je e, Judith Bunting. Eh, hlavním výborem je zde výbor ITRE. Než dám slovo zpravodajce, eh, ráda bych vás informovala o tom, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. ledna v 17 hodin a hlasovat budeme 17. března. Takže dám slovo paní Bunting. Hello, um... Dobrý den. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za to úvodní slovo. Eh, eh, prosím, všechny z vás, kteří opouštíte místnost, abyste to dělali co nejtišej, abychom mohli pokračovat v práci výboru. Děkuji. Thank you, Madam Chair, and... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem za ta milá slova. V souvislosti s Brexitem je to opravdu nešťastné, je mi velkou ctí, že eh, jsem se mohla účastnit na této agendě, i když už se takto blížíme Brexitu. Já mám tedy na starosti eh, strategickou inovační agendu pro Evropský inovační a technologický institut. Byla, je to institut, o kterém jsem nikdy neslyšela, než jsem to dostala na starosti. A já eh, velmi podporuji vzdělávání, proto jsem také zde ve výboru a eh, věnuji se tomu desítky let a proto um, mi přišlo znepokojící, že vůbec nevím, že takovýto skvělý institut existuje. A proto um, jsem si uvědomila, že řada kolegů um, neví nic moc o tomto institutu EIT, EIT a proto bych vám ho nejdříve chtěla uvést. V roce 2019 v červenci komise představila nový legislativní balíček, který obsahuje um, recast, eh, změněnou verzi, k tomu se dostaneme, a inovační agendu, to mám na starosti já, a také přílohu o 27 stranách. Tento balíček eh, stanovuje program a rozpočet na následujících sedm let a parlament přiklep EIT eh, e 3 miliardy eur. Jsou to peníze, které se utrácí po celé Evropě. Ehm, cílem je podpořit vzdělávání, výzkum a podnikání. A proto je EIT takto zajímavý, protože nejde čistě o akademickou instituci, jde o instituci, která má jasný záměr podporovat udržitelný růst v celé EU v komerční oblasti. Takže když budeme propagovat inovace, eh, zajistíme dobré prostředí pro technické inovace, ehm, zajistíme k tomu také řádné vzdělání a budeme mít lídry v oblasti biznesu, kteří to budou moci využít eh, v komerční sféře, tak můžeme vytvořit nová pracovní místa, mm, lidé budou platit ehm, více daní, nebo podniky budou platit více daní, eh, zajistíme služby a povede to k udržitelné ekonomice. V této legislativě je zapracováno hodně věcí, které rozšíří dosah EIT um, ehm, dále, než jsou uh, ti základní hráči a základní podniky. K tomu se také ještě vyjádříme. Proč nikdo EIT nezná? Je to dobrá organizace. Měla jsem trošku obavy ohledně kvality toho výzkumu, ale během konzultací a briefingu jsem zjistila, že EIT odvedl skvělou práci a mají dobrou webovou stránku. Ale musíme se zaměřit na marketing, na propagaci, k tomu se také dostanu za chvíli, protože by to měli europoslanci znát a měli by vědět, eh, jak může pomoci nám v naší práci, v naší oblasti vzdělávání a jak to může podpořit udržitelný růst v Evropě. Ehm, tento institut není nastaven jako eh, univerzita, nemají, eh, že, nemají jeden velký kampus, kde probíhá výzkum. Mají administrativní středisko a potom eh, jakousi síť různých institucí a podniků, které spolu spolupracují. A takto se jim podařilo rozšířit se po celé Evropě. EIT v tuto chvíli pokrývá osm oblastí. Já je je vnímám jako útvary. Je to znalost inovace eh, komunity KEC. KIC. Ale eh, můžete ehm, je brát jako oddělení na univerzitách. Funguje to tak, že komise a v minulosti i europoslanci měli pocit, že jsou tam potenciální společenské problémy. Zaměřili se na zdraví, eh, klima, digitální oblast, potraviny, výrobu, městskou dopravu a suroviny. To je sedm a na to poslední si nikdy nespomenu. Podívejte se na ty webové stránky, můžete to tam všechno najít. Tomu se tedy uh, říká um, znalostní inovační komunity KIC. Uh, eh, jsou tam výzkumné instituty um, a podniky, jak velké, tak malé. A je to jakýsi znalostní trojuhelník, na kterém vlastně EIT stojí. A teď už k samotné legislativě. Inovační agenda to je krátký dokument, ke kterému je ale přiloženo 27 stran eh, velmi kvalitního eh, textu. Já jsem eh, se pokusila podívat se na tu přílohu a na to odůvodnění, veškeré podrobnosti, které v té příloze jsou a zapracovala to do legislativy. Dohromady jsem přišla s 95 pozměňovacími návrhy, zní to jako hodně, ale můžu vám říct, že to mu tak není. Takže v té příloze eh, tam jsou určité legislativní prvky, eh, je to jasné, je to zacílené a jsou to informace, které by měly být v samotné legislativní agendě, v samotném textu. Týká se to obecných i specifických cílů EIT. Priorit pokud jde o KIC ve všech osmi oblastech, potom spuštění nové, nových KIC v kulturním a tvůrčím průmyslu, dále rozpočet a spolupráce v rámci dalších programů. EIT je financován z horizontu a v rámci toho máme EIC, financování inovací, Horizont 2020, Horizont Evropa a EIT vlastně využívá spolupráci se všemi těmito oblastmi. V rámci legislativy a té přílohy, tak jak byly naformulovány, se zmiňuje ehm, vzdělávání v oblasti podnikání a myslím si, že to je dobré a že to je nutné. Jeden z důvodů, proč je to tam tolik, je, že před několika lety proběhl audit, který eh, došel k závěru, že, to ne, že toho není dostatek v rámci EIT. A jak tomu tak bývá, eh, to kivadlo se eh, dostalo přesně na opačnou stranu. Myslím si, že komise eh, zašla až příliš daleko, co se týče té oblasti podnikání. Chci, nechci to měnit, ale chtěla bych tam vrátit zpět vědy a technické vzdělávání, protože když, má, když vám chybí takovéto vzdělání, tak nemůžete vyvíjet. I když se podíváte například na oblast klimatických změn, tak i tam potřebujete vědecké poznatky. Dále mi jde o ambicioznost. Musíme se ujistit, eh, že budeme dostatečně ambiciozní, jinak eh, nezajistíme potřebné změny. Já jsem se účastnila jednoho eh, briefingu z té výzkumné oblasti, kde mi bylo řečeno, že v Evropě, co se týče například uchovávání energií, jsme tak daleko, že mm, už se na tom rovnou můžeme vykašlet. Prostě vůbec nejsme schopni dohnat Čínu a jiné hráče v této oblasti, takže musíme být mnohem ambicioznější. A o to jsem se také snažila. E, jak jsem už říkala, velmi málo z nás EIT vůbec zná, takže já si myslím, že je potřeba podpořit i rozpočet v oblasti komunikace a marketingu. A navíc tady máme také skvělý program regionálních investic, které um, zajistí přínos pro celou Evropu. Takže i nové členské státy mm, a regiony by měly získat eh, takovéto financování. A potom jsem tam přidala pár pozměňovacích návrhů, které eh, mají za cíl zajistit genderovou rovnováhu, což je také velmi klíčové téma. Eh, v rámci fungování EIT ehm, se požaduje větší transparentnost protože tady panuje pocit, že ti, kteří už se do té práce zapojili, um, si ty přínosy um, nechávají jenom pro, se, pro sebe. Musíme vy, zajistit větší transparentnost ohledně toho, kdo dostává smlouvy a musí být také jasné, že to je i pro malé a střední podniky. A proto um, po tom, co jsem to prodiskutovala s ředitelem EIT, jsem také přišla s určitými návrhy větší zapojení malých a středních podniků, aby to bylo praktické, aby se mohly zapojit i malé podniky, proveditelnost. A potom jsme tady navrhli další oblast KIC. E, týká se to tvůrčího průmyslu. Víme, že tam jsou velcí zaměstnavatele, že tam v Evropě máme skvělé nápady v této oblasti. A my i jako kulturní odvětví opravdu můžeme eh, zajistit větší přínos této oblasti. Takže, dámy a pánové, máte před sebou mé stanovisko. Doufám, že můžete podpořit mé pozměňovací návrhy. Lhuta je, myslím, 27. jak jste říkala. Těším se na jakékoliv otázky, které byste měli ráda odpovím a děkuji za pozornost. Já musím tady to trošičku opravit. 17. To je a, pardon, omlouvám se. Je to 27. to bylo správně. Pak eh, stínoví zpravodajové, Christian L. a Děkuji tedy za vaši úsilí a jsem nebyl <clears throat> zpravodajem tomuto 15 let, takže chci jenom apelovat na komisi, že z nějakého důvodu tento nástroj není dobře znám mezi veřejností. A důvodem jsou i určité rozpory v rámci komise, protože tam byly dvě různé DG, a to spíše z organizačních než politických důvodů. A prakticky eh, DG a e, nikdy ne, to úplně neprosazovalo IT, takže eh, ener, uskladňování energie, ekologické otázky, na kterých pracují tyto subjekty, by byly součástí něčeho jiného, takže by jsme eh, třeba utratili 4 miliardy euro na smart města, ale nikda nebyla povinnost, aby e, ti účastníci, kteří o to žádali, tam integrovali EIT. EIT jsou všude po Evropě a i my, evropské, ani my, evropské instituce, nemáme představu, jak to integrovat do širších programů, kde by byl určitý pákový efekt, kdy byste mohli eh, to integrovat do širší politiky. Takže mm, když se ptáme tedy, jak eh, propagovat tento nástroj, tak by to mělo začít v evropských institucích. A my budeme EIT více integrovat do evropské politiky, to by byl první úspěch, a nebo mm, parlament aby se to integrovalo do nástrojů zahraniční politiky. Poprvé máme ehm, toto v sou, s Izraelem a měli bychom to aplikovat na Maroko, Středomoří. To je přesně nástroj, jaký potřebujeme na rozvoj eh, v dalším sousedství Evropy. Takže mm, co bychom měli dělat? je větší integrace EIT ve všech evropských eh, financo, finančních programech. Pak by ten nástroj byl více známý a byl by větší pákový efekt vedle, mimo instituce samotné. Zdůrazňuji ale, že zpravodaj šla správným směrem i když jsem trošičku tady rozpolcen, Kalt eh, a ITRE, ale jde to správným směrem. Je to eh, zaměřené na biznis a my jsme trochu podcenili význam vzdělání, té vzdělávací části. I podnikatelské vzdělávání na univerzitách. Ta jednání budou poměrně obtížná a poprvé komisař, který um, bude jednat s eh, Lamentem a radou, tak by měl mluvit jedním hlasem, protože v minulosti spíše apelovali na radu a jiné části programu byly takovým obětním beránkem, eh, co se, eh, když došlo na škrty. A poprvé bychom měli šanci tedy, aby komise skutečně sehrála roli toho neutrálního, objektivního zprostředkovatele a nebyl by to boj mezi institucemi, který oslaboval často postoje EIT, eh, pozici EIE e a i jednání o rozpočtu s radou. Děkuji, Kristiane Ehler. A nyní Dominik Rusdevesa, který tady není. A další je uh, stínový sprav, spínová zpravodajka uh, páde. Děkuji, já chci poděkovat paní zpravodajce Bantenk za její dobrou práci. Byla mm, podána téměř stovka pozměňovacích návrhu, což mluví samo za sebe. Já vítám eh, to, že zpravodajka co to říká? Eh, Sektor má velký růstový potenciál a zaslouží si podporu. Musíme podporovat inovaci v, tomto, v těchto oborech a zajistit, aby mm, ty operační inovátoři měli lepší znalosti a dovednosti a byli schopni to kapitalizovat. Co se týče regionálních inovačních programů, tak bychom chtěli, aby ta ehm, aby ty nároky byly více cílené, nejenom tedy na východní státy a menší země, ale i větší státy, jako Španělsko a Itálie. Eh, asi 40 výzkumníků mm, pochází z těchto zemí, které eh, mají tedy na to nárok. Financování je už tak omezené a já bych si přála, aby ta nárokovatelnost nebo eh, byla založena objektivně. Není to jenom dostupné, ale je to nutné, abychom mohli řešit problém geografické rovnováhy. Co se týče geografické rovnováhy a center, tak eh, koukat, nevím, proč by tam v každém tedy kick nemohlo být více center. Co se týče kiků samotných, tak by mělo být cílem EIT, aby usilovali o finanční stabilitu a KIK by měl implementovat strategie vytváření příjmů a výnosů a integrovat tyto, aby byly integrovány tyto priority, tak budu navrhovat řadu pozměňovacích návrhů, ale jistě najdeme společný jazyk jako zpravodajové. Děkuji. Děkuji za ostatní frakce. Tady není také nikdo z stínových zpravodajů, takže nám slovo ostatním, kdo se chce vyjádřit k tomuto bodu. Nikdo, takže se zeptám komise. Je tady někdo? Děkuji. Um, děkuji za tyto komentáře. Komise velice vítá komentáře paní Bunting a dalších poslanců. My vítáme důraz, který tady byl kladen na školství a vzdělávání. A jak bylo řečeno, je tady eh, zaměřeno, zaměření na podnikání, podnikatelské vzdělávání. My chceme zajistit, aby toto mělo tedy prominentní roli, protože to je nejlepší mm, akční nástroj. Také musíme mít, brát, mít na paměti autonomii KIK, protože budou tlačeni k tomu, aby měli co nejvíce malých středních podniků. A jejich eh, kroky budou muset být řízeny tak, aby dosáhly té finanční udržitelnosti která je nezbytná. Vítám eh, podporu ehm, pro mm, kulturní kreativní průmysl, to je velmi důležité. S tím budeme muset pracovat. Jediná věc, kterou chci zmínit, je, že v pozměňovacích návrzích ehm, navrzují do roku 2028 a já chci signalizovat, že to bude mimo stávající rámcové programy. Také chceme mm, zajistit koherenci s legislativními návrhy a ty cíle budou v rámci společného porozumění. Takže z hlediska komise jsme velice rádi, že eh, můžeme tedy slyšet vaše reakce. Děkuji. Nikdo další se k tomuto bodu nehlásí, takže přejdeme k dalšímu bodu. A tady je s eh, mm, pravdem Christian Heller a jde o eh, recast, tak eh, eh, Evropskému domašímu technologickému institutu a já dám slovo panu Hellerovi. Mm, já vítám návrh komise a ten recast asi nebyla nejlepší cesta. Jsme jsem navrhl řadu pozměňovacích návrhů, které mají vést k větší právní jistotě. Hlavním body toho návrhu je zajištění financování EIT s rozpočtem 4% z Horizon Europe. Za druhé zajistit zřízení kulturního a Eh, kreativního průmyslu jako prioritu pro EIE e na období 21 až 27 zajištění především dostatečného financování, které neohrozí finanční udržitelnost KIX. I když musím říci, že nemůžeme prostě ignorovat všechno, co tam je. To je um, schop, to, ta finanční udržitelnost není povinnost z eh, komise. Je to povinnost také těch kiks. Takže nemůžeme tedy, neměli bychom slepě všechno podporovat, ale neměli bychom principu ohrozit stávající kiks. Spravodajce zdůraznit, že všechno úsilí a zdroje by měly být věnovány zřizováním KIK předtím, než se bude zvažovat zahájení dalšího po roce 25. Um, ehm, co se týče obecných cílů a synergií s ostatními projekty, je to jedna z nedostatků, tedy že není, um, nejsou, není širší um, úvahy ohledně EIT, to mělo být integrováno v ostatních programech eh, Smart Cities a další. A tyto nedostatky se asi nevyřeší skutečnými legislativními návrhy, ale my očekáváme od komise více integrovaný přístup k tomuto nástroji. Co je také důležité při přípravě stanoviska bylo sladění s Horizont Europe, posílení mise EIT a sladěním cílů z Horizont Europe, E, zvýšení regionálního dopadu, otevřením partnerům a dalším aktérům, lepší regionální strategie, e, včetně vazeb na smart e, specializaci strategie. V kontextu jednání strukturální, o strukturálních fondech není odkaz na KIK my jsme prošli všechny operační programy členských zemí. Není tam jediný odkaz na EIT, což je dost exotické. Mm, na jedné straně tedy ze strany rady a mm, druhé straně těch, kteří dohlížejí na specifické programy členských zemí v kontextu strukturálních fondů, aby tam byly odkazy na EIT. Pokud chceme aby EIT eh, měli možnost tedy mm, nakládat středky v rámci strukturálních fondů, tak aby tady není jak si představa, jak to udělat. Dále podpora mm, kapacit, abychom eh, integrovali výšší počet eh, institucí, zahájení nových KICS, priorit podle relevantnosti pro politické priority Horizon Europe. První nový KIK má být spuštěn v roce 2022 v oblasti kultury a kreativního průmyslu. Ehm. Mm. Byly přijaty návrhy parlamentu spojit s úsilí výboru ITRE a KAL. Byli jsme poměrně úspěšní v tomto a na začátku těchto diskusí ani komise, eh, nikdo jiný nebyl poměrně tedy otevřený. Ze začátku, hm, teď je to samozřejmě možné, ale ze začátku tady byl velký boj a nebylo to dobře chápáno. Jak významné jsou tyto sektory? Pro EIT je to ideální příležitost bychom, my bychom měli na jedné straně prosazovat podnikání v kreativním sektoru a tento inovační trojuhelník je podpora pro ten kreativní průmysl. To je jasné, eh, samozřejmé rozhodnutí, ale byl tady tvrdý boj. Parlament chtěl jít tímto směrem a DG a to bylo mm, skeptické, nechtěli to podpořit. My musíme zajistit, aby Ericast byl v souladu s klastrem mm, kreativního průmyslu pro Horizon Europe. My jsme poprvé eh, tam eh, začlenili tedy mínku ke kreativním průmyslu a to dává určitou um, určitý pákový efekt a měli bychom si být vědomi toho, že to bude obtížná diskuse o financích asi v druhé části roku a budeme muset být velmi opatrní, aby EIT se nestalo obětním beránkem k jednání. Děkuji Kristianu Ellerovi. A nyní dávám slovo paní Banting. Um, ehm, musím se zeptat, proč? Protože Dominik Růzdevisa tady není a vy jste novou zpravodajkou. Skvěle, bezva. Jediná připomínka k tomu, co jste říkal, já naprosto souhlasím s tím, že Eh, potřebujeme, aby EIT se sladila s horizontem Evropa. Eh, vrátila bych se k těm komentářům, které jste eh, tady přednesl ohledně těch kreativních kick. A já jsem pracovala v médiích a já, když jsem se na to poprvé podívala, jsem říkala, skvělé, podpora pro kreativní průmysl, ale pak jsem říkala, jestli EIT e je správným kanálem tady. V podstatě EIT by mělo být evropským MIT a nechceme nebo nemůžeme nechat podniky, aby to převzali pod svá křídla. Tady v podstatě samozřejmě jde e, primárně o inovace. Ale potom, když se zaměříte na výzkum, trošku se nad tím e, hlouběji zamyslíte a uvědomíte si, že ta kreativ, ten kreativní průmysl v posledních 10-15 letech zaznamenal obrovský e, komerční úspěch a tady vlastně hovoříme o videohrách, virtuální realitě, 3D, hologramy prezentace. A tohle jsou věci, které by se mohly potenciálně stát obrovsky úspěšnými. A nechceme, aby Evropa v tomhle um, pokulhávala pozadu, takže proto podporuji, aby tedy kreativní eh, průmysl spadal vlastně jako to, ta, řekněme, to oddělení do EIT. Odtud se tedy odvíjí moje podpora už tady, tady nebudu, až e, dojde k tomu konkrétnímu boji za, za, tahle, za tyhle ty možnosti. Teď nevím, na koho se přesně obrátit, ale prosím vás, nezapomeňte, až se o tom bude diskutovat. Tak lidé, kteří budou proti, to budou pravděpodobně ti, kteří se budou dělat starosti o e, vědu a technologii. Takže vy se k ním, e, vlastně vy jim to můžete vrátit zpátky jako argument, že tady právě podporujeme vědu a technologii. Děkuji. Paní Melbáde, prosím. Děkuji. Děkuji zpravodaji panu Ehlerovi za konstruktivní přístup při předkládání zprávy. Pro mě nejdůležitější aspekt je tedy ustanovení eh, kulturních a kreativních eh, odvětví. Tady vlastně nám jde o to, abychom umožnili novým talentům, aby dosáhli úspěchu. A zpravodaj už zdůraznil, že to je vlastně jedna ze tří nejdůležitějších věcí jeho zprávě. Ty KIK by se měly snažit dosáhnout finanční stability a proto i to přepracované znění by mělo požadovat, aby EIT napomohl KIKům v téhle transformaci. Pokud tedy KIK eh, předloží nedostatečné výsledky, měli bychom mít prostor eh, zavést nějaké opravné prostředky a EIT a KIK by měly být integrovány do evropské do evropských strukturálních fondů nebo jejich lepšího plánování. A co se týče těch koordinovaných vzdělávacích aktivit, institut by se neměl zaměřovat pouze na podporu eh, různých eh, institucí pro vyšší vzdělávání, ale měl by poskytovat i konkrétní poradenství a expertizu nebo coaching. Eh, Napomáhá tedy těm všem institucím vyššího vzdělávání. A tady zdůrazňuji taky obrovský význam podnikatelských dovedností pro tuto oblast. Spravodaj už zdůraznil klíčové priority a já věřím, že eh, určitě postupíme ku předu v naší budoucí práci. Eh, děkuji. Předtím, než dám slovo komisi, bych ráda něco dodala sama. Omlouvám se. Ještě se hlásí někdo další? Jenom takové obecné připomínky, které se vlastně i vztahují k práci, kterou odvedla Judy na té předchozí zprávě, ale i na tohle. Takže k s tím. Eh, celý první mandát z roku 2014 do roku 2019 eh, jsem strávila tím, že jsem byla nudná a pořád jsem hovořila, eh, pořád jsem tomu říkala tým, ne STEM. A teď tedy jsem ráda, že už vlastně se hovoří o tom tým. Tak prosím, všichni o tom hovořte nadále nemůžeme v té zkratce přijít o to písmeno A, protože to tedy stojí pro anglické slovo arts, to znamená tedy umění a to je obrovsky důležité v téhle komunitě STEM. A celá ta eh, vlastně umělecká eh, komunita, řekněme, je propojená s vědou, protože i vědci musí být kreativní, Eh, oni určitě jsou kreativní a zase umělci pracují ve vědě. Mm, řekněme, i tanečníci hovoří eh, o významu čísel, stejně tak je to důležité třeba pro hudbu a podobně, takže umění a věda určitě spadají um, do jedné oblasti, vždycky ta, eh, to jejich oddělení bylo umělé. A eh, pak tady hovoříme taky o ELIA, to je vlastně uh, síť pro umělecké školy, já jsem s nimi taky spolupracovala a oni taky předkládali velmi zajímavé uh, práce, předložili zprávy o STEAM, potom máme Nesta, Arts and Science Innovation Driver a e, to už funguje taky řadu let a odvedlo to velmi zajímavou práci. Potom máme organizaci e, tisíc a jedna e, vynálezů, 1001 Inventions a tě se snažili navázat na historický vztah, který měl muslimský svět v oblasti vědy, architektury, kultury medicíny a zdraví. To je tedy velmi důležité ve stávajícím klimatu. Vlastně určitě v mé zemi tedy eh, klima je velmi eh, islamofobické a eh, určitě i ve zbytku Evropy je řada lidí, kteří odmítají uznat, že Evropa má za sebou velkou diverzitu i ve své historii. Takže tohle to prostě jsou věci, které jsme říkali i komisi v předchozím mandátu. Snažila jsem se vždycky upozornit na to, aby se proti tomu něco udělalo, proti tomu to popření um, diverzity v našich dějinách. A tohle to jsou tedy takové všeobecné připomínky, které zde chci přednést k téhle oblasti, o které, o které hovoříme v těchto zprávách. Děkuji. Děkuji. Judy, tak já k tomu také řeknu svou trošku. Také děkuji Kristianu Ehlerovi za to, že se takto zaměřil na eh, kreativní průmysl, tvořivý průmysl, že se tady samozřejmě propojuje eh, umění, inovace, technologie a tak dále, protože to je opravdu důležité. Já teď přemýšlím eh, třeba nad mediálním sektorem, co co se tady objevilo nového, třeba nové kamerové systémy a podobně. To jsou všechno věci, které jsou poháněny zejména mm, tím tvořivým odvětvím. Eh, ale eh, taky se můžeme podívat na oblast umělé inteligence, ten eh, tvořivý sektor k tomu obrovsky všemu přispívá, to přispění je velské a někdy v podstatě nám to až nahání strach nakolik umělá inteligence se dostala do těch tvořivých odvětví a e, v podstatě i zde tedy je potřeba klást důraz na to, abychom e, propojili tedy tvorbu, tvoření, kreativitu s e, technologickým vývojem a proto vlastně je dobré, že nemáme jenom ty izolované kiky, v těch eh, tvořivých odvětví, ale že se to tedy propojuje na další odvětví, že tam je tedy výměna ehm, zkušeností, názor podobně, že tedy máme i nové eh, technologie, eh, které se nyní zapojují do inovativních nových projektů. To vlastně pohlíží do budoucna. Už mm, o tom hovořila Julie Ward, tady vlastně nemáme pouze STEM, ale STEAM, kde je tedy propojení s tím uměleckým světem a že se tedy neredukujeme eh, tu technologii na matematiku nebo vědu, ale nezapí, nezapomínáme na celý ten kontext eh, kreativní, umělecký a umělecké práce. A eh, tenhle ten inovativní um, charakter, vlastně ta schopnost předkládat nové myšlenky, um, to je tedy obrovsky důležité. Je to vidět i na univerzitách, které nabízí obojí, kde je velmi silná, silně zastoupena tvořivá stránka, tak tam samozřejmě potom vznikají jiné výsledky, než eh, když se zaměřujeme pouze na techniku, technologii a vědu. Tohle to jsou důležité aspekty, které eh, by samozřejmě se potom měly projevit i v práci EIT. Eh, nyní ještě nám slovo komisi, aby mohla zareagovat. Děkuji mnohokrát. za komisi určitě vítáme eh, tuhle pozitivní reakci na CCI Kick. My eh, samozřejmě se zasadíme o to, aby písmeno A zůstalo v té zkratce pro STEM, tým a určitě uděláme maximum pro to, aby došlo k maximální koordinaci mezi i těmi stávajícími kiky, tak aby se to tedy tam propojilo. A Eh, také v ní vítáme pozitivní reakci na navýšení kapacit inovací v eh, těch technologických institutů. To je obrovsky důležité a eh, ta, tyhle ty nové kroky určitě půjdou tímto směrem. Pozitivně vnímáme také ten otevřený aspekt KIKů. Je velmi dobré, že tam je potřeba větší transparentnosti Eh, předpokládáme, že to tedy vznikne díky tomuto nařízení. Ale samozřejmě k tomu přispěje i regionální inovační program a pak máme eh, propojení s programem Horizont Evropa, to je velmi důležité. Jediný problém, který zde vidíme, je, že je potřeba zajistit, aby nařízení OIT, vlastně to vychází z principů, ale vlastně všechny ty detaily jsou v SIA, e, takže tady je potřeba, abychom rozpracovali některé detaily které tedy je potřeba, aby potom byly zahrnuty konkrétně v tom nařízení, protože vlastně se strany komise jsme chtěli, aby to bylo časově neutrální, takže všechny tyhle ty specifické detaily by šly do toho SIA a co se týče navýšeného rozpočtu 4%, eh, komise si to poznamenala, eh, samozřejmě komise předložila konkrétní rozpočet, ale tohle je něco, co už jsme tam tedy započítali. Tady vlastně máme 25% eh, navýšení oproti eh, tomu horizontu, chápeme, ale chápeme, že prostě eh, parlament to chce zvýšit. Ale celkově tedy vítáme pozitivní reakce. Takže mnohokrát děkuji a teď přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ještě upozorňuji, že zase 27. ledna pro předkládání pozměňovacích návrhů 12 hodin a 17. února se bude hlasovat a předpokládáme, ne, omlouvám se, musím se podívat na jinou stránku, takže potom to bude pokračovat 27. Mm, dubna. Takže předpokládám, že tedy hlasovat, pardon, budeme na výboru 17. března. No a uvidíme, jak to tedy dáme na pořad jednání. Ale každopádně pozměňovací návrhy do 27. ledna. A přecházíme k bodu 8. Tady jde o evropský semestr pro koordinaci eh, socioekonomických eh, politik. Eh, vychází to z hm, výroční zprávy o růstu z roku 2020. Koordinátoři tedy schválili, že náš výbor předloží zprávu k této zprávě z vlastní iniciativy. Tahle ta zpráva ještě vlastně tady se zaměří na nejdůležitější priority eh, parlamentu v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti. Eh, základem zprávy je vlastně zpráva Komise pro rok 2020 o růstu a je to propojeno tedy právě s touto zprávou o zaměstnanosti. Tady se hodnotí ehm, reformní snahy všech členských států a jde tady určitě o schopnosti a kompetence jednotlivých států, zlepšování um, úrovně vzdělávání a podobně. Takže eh, naše stanovisko může tedy být vypracováno pouze v angličtině Eh, předpokládá se tedy to hm, hlasování 20. února v Emplu, takže my to musíme mít už eh, předtím, tak aby se to ještě dalo zohlednit eh, a zvážit. Takže v roce 2019 každý členský stát předložil konkrétní doporučení nebo získal konkrétní doporučení v oblasti vzdělávání, vývoje, schopností celoživotní vzdělávání, ale také výzkum a vývoj. Ten návrh, jak už jsem říkala, tedy je k dispozici pouze v angličtině, protože tedy pracujeme ještě s jiným výborem. Takže já teď tedy přejdu do angličtiny. V tom stanovisku, které jsem eh, dnes předložila, se nacházejí následující body. Eh, žádáme EU, aby revidovala politiku ehm, vzdělávání odborné přípravy a dovedností, tak aby eh, se vzal v úvahu také vzestup umělé inteligence. V jednom bodu říkáme, že socioekonomické nevýhody eh, vedou k špatnému vzdělávání a ehm, měli bychom se tedy podívat na financování kvalitního vzdělávání. Chceme podpořit eh, stávající plány pro vytvoření evropské vzdělávací oblasti, nejenom co se týče univerzit, ale také potřebujeme širší přístup pro evropský vzdělávací prostor. Ne, že musí všechno být eh, stejné, ale mělo by to být alespoň srovnatelné. Srovnatelné výsledky v oblasti vzdělávání. Jeden z prvků jak bojovat proti nerovnostem, je podpořit e, rané vzdělávání a péči o děti. To je klíčový prvek, především pokud e, děti nemají dostatek příležitostí vzhledem k jejich sociálnímu zázemí. Takže toto je velmi důležitá věc, e, vzdělávání v raném věku a příležitost pro malé děti dostat se do toho systému vzdělávání a školství. Abychom eh, bojovali proti nezaměstnanosti mladých, zdůrazňujeme důležitost vzdělávání v oblasti podnikání, aby to motivovalo mladé lidi vytvářet, zakládat si nové podniky. Ne tedy klasické školní vzdělání, ale také podpora hm, tvůrčích eh, schopností a dovedností, tak aby, a také podnikatelských dovedností, aby zjistili, mm, co mohou podniknout, pokud eh, si nenajdou zaměstnání. Eh, platí to i pro osovače a další. Členské státy by měly eh, posílit spolupráci mm, mezi vzdělávacími institucemi a podniky, tak aby se řešily potřebné dovednosti nebo aby dovednosti odrážely poptávku Ehm, neříkám, že se máme zaměřovat pouze na to, co podniky potřebují, ale pokud eh, vůbec nebudeme schopni odrážet potřebu podniku, tak by to byla velká nerovnováha. Takže je potřeba, aby ehm, vzdělávací systém zajistil takovéto dovednosti a znalosti, a je potřeba brát v úvahu, jaké jsou potřeby pracovního trhu. Měli bychom se zaměřit na lepší kvalitu a efektivitu eh, systému vzdělávání. Platí to i pro znevý, znevýhodněné skupiny, včetně migrantů. Také eh, podporujeme eh, vzdělávání v oblasti občanství, což se podpoří demokracii, to je důležitá věc. A je potřeba brát v úvahu E, také co se děje ve chvíli, kdy děti odchází předčasně ze školy. Potom to vede e, k vysoké nezaměstnanosti v zemích a v některých zemích víme, že máme ještě pořád vyšší e, než desetiprocentní objem před, předčasných odchodů ze škol, ze školy. Je to problém. A toto je věc, která se už objevovala v Lisabonské agendě. Věnujeme se tomu roky, ale pořád máme před sebou ještě velký kus práce. Takže toto jsou rozhodně věci, které bychom ve zprávě měli zmínit, ale samozřejmě mě zajímají i vaše připomínky. Víte, že tato stanoviska mají omezený počet slov či znaků, takže ehm, se velmi těším na vaše návrhy a připomínky a i já budu mít ještě návrhy na dodání věcí do zprávy. For SND uh, uh, Petra. Eh, Petra Kama-Evet za SAD. Liebe Sabine, eh, Děkuji, Samine Kostínová, jako zpravodajka. Ku bych tedy chtěla omluvit, protože musela současně prezentovat zprávy v kont ale mm, mm, řekla mi několik věcí, které tady budu prezentovat. Jednak eh, se chci ehm, chci poděkovat tedy zpravodajce za vynikající práci. Eh, jsou tam shrnuty hlavní výzvy v oblasti vzdělávání a eh, témata jako sociální začlenění, role vzdělání všech ostatních, všech populačních skupin sociální integrace, zajištění eh, toho, aby mm, školství bylo připraveno na digitální dobu a další přelomové události. Eh, další dva body eh, jsou v pozměňovacích návrzích. To je otázka, jak podpořit členské státy, aby investovali do vzdělání. A o tom ještě budeme slyšet, až budeme prezentovat aktuální studie dnes odpoledne, kde se ukáže, že téměř všechny evropské státy eh, jdou tedy dolů směrem. Eh, jsou výjimky, jako třeba Portugalsko, ale jinak to je eh, velká výzva. Jako parlament musíme vyvíjet větší tlak na členské státy a dále položit otázku, jak zajistit, aby vzdělání, především tedy profesní vzdělávání, eh, bylo eh, součástí toho zeleného dílu, o, kterých se, o kterém se ehm, všude mluví, ale právě lidé se svými kompetencemi to musí zajistit, aby ty zelené ambice byly realizovány, abychom i tady měli inovace. A na to potřebujeme vzdělané mladé lidi. Eh, Ravolt se těší na spolupráci se zpravodaji i se stínovými zpravodaji. V tomto smyslu děkuji. Děkuji Petra. Takže Marbal jako další. Yeah, uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám tuto zprávu a eh, chci také eh, poblahopřát k tomu, jak se vám podařilo vše říci stručně a výstižně. Eh, toto téma je klíčové pro to, abychom eh, také čelili eh, rozvoji automatizace a digitalizace. Ve zprávě jsou také dobře poukázány další témata, pracovní trh, nerovnost, pokud jde o poptávku a nabízené dovednosti, dále nedostatečné vzdělávání v souvislosti se socioekonomickým zázemím a také eh, nedostatečná spolupráce ehm, univerzit a podniků nebo vyšších ehm, vzdělávacích institucí a podniků. Potřebujeme také motivovanější učitele, ale pokud jde o tuto záležitost, nesmíme zapomínat na genderovou vyváženost. Abychom měli více učitelů mužů, protože v řadě členských států jich je opravdu málo. Pokud jde o vzdělávání a zaměstnanost, musíme jasně říci, že jsou tady velké rozdíly mezi členskými státy a co ještě důležitější, i uvnitř členských států. E, dosažené vzdělání a statistiky zaměstnanosti se hodně liší města versus venkov a vzdálené oblasti a když se podíváme na míru nezaměstnanosti, tak pořád máme docela vysokou míru eh, nezaměstnaných mladých. A pokud jde o nejisté zaměstnání, tak to bychom také měli věnovat eh, pozornost. Potom je potřeba se podívat na ekonomiku a její propojenost na vzdělání. Studie ukazují, že e, pokud by e, člověk měl tu možnost, tak e, se rozhodne, že nebude zůstávat v jednom jediném zaměstnání celý život. Mm, v souvislosti s budoucí automatizací si musíme uvědomit, že tady je řada skupin ze znevýhodněné, znevýhodněných skupin a musíme tedy zajistit rekvalifikace určitých profesí, především v oblasti průmyslu. Podívat se také na věk odchodu do důchodu a e, obecnou e, míru vzdělání. A musíme ještě jednou v tomto kontextu um, zmínit genderovou vyváženost. Pokud se podíváme na průmysl, často jsou tam zaměstnaní muži a jiná odvětví, tam, kde jsou více eh, zaměstnávány ženy, tak eh, těm se nevěnuje dostatek pozornosti. Pokud jde o samotné dovednosti, tak bychom měli dodat, že eh, nejsou potřeba pouze digitální dovednosti, ale i jiné dovednosti v digitální oblasti, například kritické myšlení, gramotnost v oblasti médií a další soft skills, například um, schopnost pracovat v obtížném prostředí a emoční inteligence. Um, můžeme tedy eh, navrhnout určité dodatky do zprávy, tak aby byla komplexnější a těším se na další spolupráci. Děkuji. Monika Semiro, nová um, členka za Renew, která bude také stínovou zpravodajkou za Renew. Äh, äh, Já budu mluvit německy. Já jsem tedy nově zvolenou poslankyní za Renew a od Vánoc jsem tedy ve výboru Kult a eh, těším se na spolupráci. Teprve včera jsem se stala stínovou zpravodajkou k tomuto stanovisku a již jsem se také eh, s tím seznámila. Ještě nejsou pozměňovací návrhy, ale jistě k tomu dojde. Také jsem velice ráda, že ehm, eh, jste zmínila eh, zpravodaje Evropské pro Evropskou vzdělávací oblast že se tedy zbližujeme, ale já chci zdůraznit, a to je e, ve svých pozměňovacích návrzích, že vzájemné uznávání kvalifikací a diplomů mi leží velice na srdci, co se týče mobility v EU. To je jeden z mých e, e, tedy budoucích zaměření a těším se na spolupráci. Za zelené tady nikdo není, takže ještě dám slovo dalším. Chce se k tomu někdo přihlásit to slovo? Děkuji. Já mám jednu takovou obavu. Myšlenka úzké spolupráce mm, v oblasti mm, vzdělávání a podniku, protože tady existuje eh, tendence v tom smyslu, že se podniky obrací na školy a um, chtějí tam jakési vzdělávací programy a um, ty vzdělávací instituce nemají dostatečnou autonomii, protože uh, se musí neustále dívat na situaci na uh, trhu práce. A myslím si, že především v oblasti uh, umění je to hodně vidět. Mluvili jsme o kulturním odvětví a tak dále. Myslím si, že oblast umění je mimořádně zranitelná Ehm, v tom smyslu, že lidé prostě říkají, že mm, je to na nic, není to užitečné. A když se podíváme na to, co se děje ve Spojeném království, tak eh, v řadě situací eh, prostě ehm, umělecká výchova úplně mizí ze škol, protože ehm, ta logika je taková, že to člověku nepomůže najít práce. A potom ještě jedna otázka, Eh, školy, které mají podporovat eh, vývoj evropské demokracie. Samozřejmě existuje tady nebezpečí, že v školy začnou eh, podporovat určitou propagandu. Musíme tomu věnovat pozornost. Protože potom si řekneme, jaká verze demokracie, mm, po jaké demokracie je tady poptávka v Evropě. Myslím si, že politické vzdělávání musí být nastaveno opravdu velmi citlivě a Nemyslím si, že by někdo měl mít možnost žádat o konkrétní typ politiky ve školách. Takže tady mi to působí trošku obavě. V této zprávě se eh, nepožaduje propaganda nebo vliv biznesu, ale um, školy nebyly daleko od reality a um, účast na demokracii, to souvisí, eh, to je součást vzdělání v demokratickém systému. Jistě jsou eh, různé výklady demokracie, ale základní principy by minimálně v Evropské unii měly být nedotknutelné. Je právní stát a jsou hodnoty, které jsou stanoveny mm, zde v Evropské unii a škola by to měla adekvátně vysvětlit, aniž by to dělala politickou propagandu. Školy jistě zohledňují potřeby pracovního trhu, ale měly by také vyučovat základní ehm, vědomosti a měl by to být rozumný, rozumný násměs. Nebylo by špatné, kdyby školy byly v kontaktu s podniky. Máme s tím pozitivní zkušenosti v Německu, především pro mladé lidi, které mají problém přejít ze školy do e, pracovního procesu a e, je třeba dělat praktika, rozvíjet kontakty na podniky, aby eh, i žáci, kteří nemají možná nejlepší známky, ale mají jiné kvalifikace, tak aby měli šanci najít si místo odpovídající. A nebylo by špatné, kdyby tam byly ty kontakty, musí to ale být e, tak, aby samozřejmě podniky neovlivňovaly školy, proto toho jsou Eh, národní dohledové orgány ve školství. Mm, řeší se to různě v různých členských zemích. A já věřím, že je důležité, abychom se zaměřili právě na žáky, které mají, kteří mají menší šance na trhu práce. A nezaměstnanost mladých bychom měli Eh, redukovat, nebo bychom se jim měli aspoň vyhýbat. Julie word. Tak eh, řada důležitých bodů. Já tady často nesouhlasím ehm, s řadou věcí, ale eh, souhlasím tedy se zúžením osnov, což je škodlivé pro budoucí generace. Ehm, a kteří musí být nezávislí, spochybňovat, být zvědaví, řešit problémy, spolupracovat. To je velmi důležité. Já jsem byla mm, ředitelkou školy, takže mám zkušenosti se školstvím a s mm, pohledem na širší, tedy provoz té školy a e, vazby, které existují mezi školou a komunitou. Je důležité, aby všechny školy měly širší inkluzivní přístup, skutečně tedy e, směrem ven a podniky, včetně sociálních podniků, by neměly eh, jenom, nebo velké korporace, by se neměly zaměřovat jenom na zisk. Například mě znepokojilo je, pokud velké organizace jako ropné Eh, společnosti, armáda. A k tomu není alternativa pak. Musíme vidět širší spektrum eh, toho, co je biznis. Já jsem eh, pracovala s těmi nejvíce vyloučenými mladými lidmi, kteří propadli veškerými sociálními sítěmi, skutečně byli vyloučeni ze všech možných aktivit a neměli moc nadějí do budoucna. A já mohu potvrdit, že evropské projekty, na kterých jsem mluvila, na kterých jsem pracovala, nijak nesouvisely s propagandou a souvisely se e, zajištěním důstojnosti pro mladé, znalosti a zkušenosti, které neměli a pocit vlastní ceny. A to včetně mladých s autismem nebo Eh, s postižením. A mohu jmenovat projekty, programy Headway Theatre v Northumberlandu, Erasmus+, Plus, financované programy pro postižené studenty a jediný pocit důstojnosti, kteří získali za celý život, byl díky evropským fondům. Nikoli z toho, co jim by jim kdy dala eh, evropská, eh, britská vláda škola v eh, mém regionu pro autistické děti, ehm, také financovaná EU. A já jsem se s nimi nesešla tam, ale tady v Bruselu, kdy se sešli se svými kolegy, kteří byli také autisti. A když jsem je pak viděla ve Stokpolu, ve své škole, tak eh, řídili programy inovační, podnikatelské, dělali eh, Eh, měli tedy, získávali podnikatelské zkušenosti, vedli kavárny ve svém městě. To není propaganda, to je evropský projekt a hodnoty, které skutečně může přinést evropská eh, integrace. A já jsem velmi smutná, že lidé jako vy to odpíráte eh, lidem, kteří jsou, mladým lidem, kteří jsou těmi nejvíce vyloučenými. Paní Ward, my tady nebudeme mít interní britskou diskusi, musíme se zaměřit na naše, na naše problémy, nikoli na vnitřní britskou politiku. Ano, a to já jsem dělala, když já jsem promluvila, já na to nebudu reagovat. Tento komentář. Já jsem chtěla vyjasnit jenom ten mm, bod ohledně demokracie. Samozřejmě chápu význam demokracie a to, aby mladí lidé chápali demokracii. Já jsem se nechtěla do nikoho navážet. Já jsem jenom mluvila o tom, že je tady spousta argumentů ohledně demokracie. E, e, tady je jeden názor e, na to, jak má vypadat demokracie. Někde pro Brexit, někdo je proti. Tak co se zdá tedy? Eh, takové neškodné, to znamená vyučovat občanství a demokracii, tak lze interpretovat různě. Jenom to jsem chtěla říct. A je důležité, že š... já jsem byla dlouhá leta učitelka a pracovala jsem také s těmi nejvíce vyloučenými studenty. To je moje zkušenost eh, práce ve školství a viděla jsem, jak se různé vlády snaží propagovat ve škole svoji vlastní politickou agendu. A na to jsem chtěla upozornit. Nenom proto, že to dělají všichni ostatní, tak jsem chtěla říci, že já tedy jsem ráda, že odcházíme z Evropské unie, e, a, ale mně se, já jsem se tady setkala pouze s respektem a byla, cítila jsem se vítána na všechny, na všech Ehm, výborech. Já jsem pro evropská, chci mít dobré vztahy s Evropou po odchodu. E, já jsem tady několikrát promluvila a chtěla jsem na závěr říct, že se mi tady velice líbilo. Děkuji paní Fox. Pan Mohamed. Děkuji, já chci poděkovat za laskavá slova na úvod. Jak jsem řekl, tak já mlad, pracuji s mladými a budu s nimi pracovat, až se vrátím koncem tohoto týdne. Já pracuji tedy na neformálních základech. A to je důležité. Moje zkušenost z Evropy je, že někteří mladí lidé propadnou tou sítí a v neformální sítě je ale zachytí. A často jsou to ti nejzranitelnější, takže já chci, abyste si uh, uvědomili, že je tady prostor pro neformální vzdělání. Hodnot, jaké tady máme, občanství a tak dále, tak to bychom také měli brát v úvahu a to chci, abyste také tady prosazovali, až já odejdu. Já eh, se chci vrátit k neformálnímu vzdělání, protože mnoho znalostí není eh, tedy v pouze formálně předáváno, ale také neformálně. To je důležité, obtížně se to měří. To je velký problém, co se týče evropské vzdělávací oblasti, skutečně, aby byly výsledky eh, ve školách srovnatelné. A mm, toto jsou věci, které um, řešíme v těchto zprávách. Nejde o to, aby všechno bylo stejné, ale aby to bylo srovnatelné. Abychom měřili jeden výsledek v jedné zemi s jinou, protože to je nakonec, díky tomu je pak možné také akceptovat výsledky známky v celé Evropě. Pokud úroveň znalostí eh, bude tak různá v jednotlivých členských zemích, tak vždy bude obtížné uznávat um, výsledky a diplomy v celé Evropě. My jsme měli tuto diskusi, co se týče um, ehm, který k různým um, k kvalifikacím a diplomům a jejich vzájemné uznávání. A to byla velice obtížná diskuse Eh, kde byla obava ze zániku západu, protože je vzdělávací systém tak odlišný. Je to obrovský úkol vytvářet tedy tu evropskou vzdělávací oblast. Nejenom eh, univerzitním, ale školské oblasti. To je obtížný úkol. Ta zpráva se ale zabývá základními požadavky na e, profesní vzdělávání, takže na tom bychom se měli omezit. Ale i další věci by tady, eh, co se týče srovnání, tak to také bude v příštích letech před námi. A to je jedním z hlavních bodů. A já vám chci poděkovat také e, za vaše příspěvky. Nikdo další se nehlásí o slovo? Mohamed? Takže vám děkuji. A ještě komise. Něco k tomu chcete? Thank you, Chair, and for on behalf of the Commission, Děkuji. Děkuji výboru Kult za to, že tohle důležité téma dal na pořad jednání. Také děkuji paní Ferhajen za to, že předložila tuto zprávu, která je víceméně na stejné stránce jako komise. My jsme si to takhle představovali, když jsme předkládali naši eh, výroční strategii pro udržitelný růst. Chtěl bych zdůraznit něco, co myslím si také navazuje na to, o čem jste tady diskutovali. Za prvé, je potřeba investovat více do vzdělávání a rozvoje dovedností, abychom podpořili hospodářský růst. U té produktivity jsme chtěli zdůraznit, že vyšší produktivita a inovace ne, není dosažitelná, aniž bychom investovali do vzdělávání. Takže tady máme digitální dovednosti. Potřebujeme také podpořit ehm, lidi, aby zvyšovali kvalifikace, které třeba už nejsou dostačující. Kromě toho je potřeba zlepšit kvalitu veřejných financí, eh, mít priority jasně stanoveny, které se zaměří na dlouhodobý růst v oblasti tedy jak vzdělávání, tak eh, zaměstnanosti a investicí do těchto oblastí. Eh, kromě toho chci zdůraznit ehm, podporu v pérovosti nebo spravedlnosti. Tady jde samozřejmě taky o přístup ke kvalitnímu vzdělání, a to už od dětství, snižování um, počtu dětí, které opouští školy předtím, než dosáhnou kvalifikací. Kromě toho chceme zajistit adekvátní míru investicí. Takže jde tady o investice, a o strukturální reformu. Komise podporuje obojí. Děkuji Evropskému parlamentu. Také doufám, že se nám podaří navýšit rozpočet Erasmu. Vím, že předsedkyně komise von der Leyen Eh, na tom trvá, takže tohle to tedy zastupujeme ve vyjednávání s radou a parlamentem. Ohledně těch strukturálních reform, tady budete mít příležitost eh, prodiskutovat eh, všechny konkrétní otázky s naším komisařem, ale komise nepřichází s prázdnými, eh, eh, s prázdnou, řekněme. My samozřejmě máme celou řadu návrhů a snažíme se tedy už nějakým způsobem eh, předkládat návrhy ke všem těmto bodům. Děkuji mnohokrát. Uzavírám veřejnou část zasedání. Nejprve připomínám, že lhůta pro předkládání poslaneckých návrhů je zase 27. ledna 12 hodin, ale prosím pouze v angličtině. Na tomhle eh, tématu pracujeme pouze v angličtině. Žádám všechny, kteří nejsou autorizováni, aby zde zůstali v, na neveřejné zasedání. Prosím, opustte co nejrychleji místnost.